Meine Damen und Herren, das Dámy a pánové, ještě momentík. 7. února jsme přerušili jednání a nyní tímto okamžikem je znovu zahájeno.